Good morning uh, for the people who arrived newly and for... Děkuji. Dobré ráno. Přeji všem dobré ráno. Těm, kteří už tu byli, i těm, kteří přišli později. Výbor pro rozpočet se rozhodl zorganizovat toto slyšení tak, aby generální ředitelství, ředitelé mohli informovat poslance o své aktuální práci a především o projektech na rok 2021, tak aby náš výbor mohl vypracovat zprávu o odhadech pro e, Evropský parlament. Všechny vás tady tedy co nejsrdečněji vítám. A Rád bych dodržel velmi přesný časový postup, protože jinak nabereme spoždění. To znamená, že Nejprve dostane na 10 minut slovo pan Klety, aby přednesl svůj projev. A následně všechna ostatní generální ředitelství dostanou pět minut. A já vás skutečně přeruším, jakmile vyhrazený čas uplyne. Musíme dodržovat tento časový postup protože poslanci eh, chtějí klást dotazy, budou mít na ty dotazy minutu. V těch dotazech se prosím soustřeďte na konkrétní dotazy, tak aby to generální ředitelství nebo generální ředitelé mohli komentovat. Eh, pojďme tedy hned začít a já tedy v tuto chvíli vítám pana Kletyho a dávám mu na prvních deset minut slovo. Pane Klety, prosím. Děkuji za tuto iniciativu, které jste si zhostil, že jste eh, přizval několik DG, předložili s, s tedy aktivity, které z toho vyplývají. Kromě e, nomenklatury a objemu, kolegové jsou rádi, že vám můžeme předložit, jak je tedy e, tato záležitost koncipována. Takže DG Finance, finance se účastní tohoto procesu z několika titulů. Eh, a jednak jakožto eh, financování politických skupin a také politických stran a, nadací. Právě proto vám navrhuji po schválení procesu DG financ, financí si také popsat celý proces, který vede k přijetí eh, návrhu rozpočtu a poté vám předložím také specifické prostředky eh, DG Finance. Takže je tu několik klíčových čísel, které ilustrují tuto aktivitu. DG Finance má eh, eh, vlastně tři hlavní direktoráty, 14 jednotek a 222 zaměstnanců ty služby jsou rozděleny 60% Bruselu a 40% v Lucemburku. A celkový eh, řídící rozpočet je 426 milionů. A máme čtyři jednotky, které se účastní a dělí si mezi sebou průřezově různé role podpory dalším službám parlamentu. Jednotka rozpočet eh, se zabývá koordinací rozpočtového postupu, právě to, o čem se bavíme. Eh, dále tu máme jednotku, která se zabývá regulační eh, pomocí. Dále pokladní jednotka a kromě toho ještě jednotka, která řízení a informační technologie založené na různých technologiích. A teď ještě několik důležitých údajů. E, částka pladeb 1842 mm, milion, milionů eur v 2019, 658 tisíc e, pokladních operací, 25 600 faktur a 49 tisíc dalších dokumentů. E, další sekce zahrnuje rovnou, rovněž čtyři jednotky, jednak jsou to takzvané portály eh, poslanců, což eh, jsou důležité kontaktní body pro předkládání finančních dokumentů. Další tedy jsou jednotky, které se zabývají eh, platy a sociálními právy, ehm, asistenty a výdaj, cestovními výdaji. Obdrželi jsme 76 tisíc požadavků prostřednictvím portálu poslanců 4154 požádavku um, uh, v, při, v případě nemoci um, a kromě toho například 218 tisíc um, vy, zúčtovaných uh, e, cest. A uh, e, direktora C se zabývá uh, financováním politických struktur a externími cestami. A spočívá v eh, řízení postupů eh, ve vztahu eh, k politickým nadacím, skupinám, a tady je například řízení finančních příspěvků parlamentním asociacím. Další část mé prezentace se bude týkat správního postupu a schválování postupu pro rozpočet 2021. Máme tu eh, výši prostředků, které jsou eh, vypracovány z administrativního hlediska a pak jsou eh, předkládány k vašemu finálnímu rozhodnutí, jakožto rozpočtového orgánu. Takže nejprv ten proces je vizualizován zde a pak se dělí mezi různé správní fáze a politickou fázi, která spadá do vaší odpovědnosti. Takže tradiční postup je následující přípravná fáze, která začíná eh, tou instrukcí, analýzou požadavků jednotlivých DG a slyšeními s DG eh, u DG Finance. Dále arbitráž generálního tajemníka a finalizace zprávy generálního tajemníka o předběžném návrhu rozpočtu, co se dostali včera. A pak začne politická fáze, prezentace této zprávy a následuje fáze uh, smírčího řízení a pak další fáze Eh, kdy je tedy návrh, eh, který pak vzejde z vašeho výboru a pak celého parlamentu, který je schválen na plénu. A v tomto procesu chci zdůraznit několik bodů, které nejsou až tolik známé. Takže jednak eh, politické, političtí aktéři. V průběhu přípravy tak se sledují společné cíle, které vyplývají z těch posledních politických hlavních směrů, nebo rozhodnutí byra, ale také eh, z principu náležité právy eh, financí. A to, co včera zpravodaj řekl, to znamená, že důvěryhodnost Evropského parlamentu eh, jakožto spoluzákonodárce částečně vyplývá z jeho schopnosti zvládnout celý tento proces při respektování správného náležitého nakládání s finančními prostředky. Je tu 200 eh, linií a musí se stanovit všechny aktivity, včetně skončených aktivit, opuštěných aktivit, obnovených aktivit a nových aktivit. A to všechno musí být velmi jasně vyčísleno. A konečně proces pro rok 21, který se vyznačuje také odchodem Spojeného království a případně nově zakotveným víceletým rámcem v průběhu tohoto vyjednávání. A výsledky toho eh, slyšení rozpočtového mohou vyplynout eh, také z toho některé zajímavá, některá zajímavá konstatování. První analýza těch požadavků DG umožnila definovat potřeby a určité snížení požadavků na prostředky. Máme tady 1,26 eh, eh, eh, růst a na základě těch diskuzí a první arbitráže mám první čísla. A po tomto připomenutí toho postupu nyní ve třetí části vidíme, jaké jsou hlavní směry tohoto postupu. Předkládám vám tady použité parametry, priority um, a ta, eh, ten vztah mezi povinnými výdaji a přizpůsobitelnými výdaji, eh, dá výdaje na multilingvismus a další. Nejprve ta fixace, která je předběžným krokem, kdy musíme harmonizovat přípravu pro eh, všechny, kdy je tu odhad objemu aktivit parlamentu a harmonizace také s dalšími institucemi. Obzvlášť důležitá je míra inflace, která se očekává na základě typu výdajů, které mohou být indexovány a e, samozřejmě toto vyplývá z rozumného hodnocení povahy e, výdajů na základě e, aktivity a vývoje cen. A generální tajemník již předložil podrobně priority celého procesu pro rok 2021. Takto komunikace s občany, um, budovy a realitní projekty, bezpečnost, eh, rozvoj IT a zelenější parlament a udržitelná mobilita. Když se snažíme vyhodnotit využití prostředků, tak to vidíme dobře z tohoto grafu, z tohoto koláče. Eh, nejvýznamnější se týká statutárních zaměstnanců, dále další přímý výdaje, přímé výdaje poslanců eh, představují 20%. Dalším významným prvkem jsou budovy a infrastruktura, to je 253 milionů 12% celkového rozpočtu a 716 to jsou Eh, tedy zbývajících 34% se pak dělí mezi jazykové informační eh, a financování té komunikační kampaně a financování politických stran a skupin. Tady vidíme rozdělení mezi to, kde jsou statutární požadavky, mm, smluvní eh, výdaje a další výdaje. Toto rozdělení je důležité, abychom vyhodnotili manévrovací prostor, který existuje při přidělování eh, prostředků. První, v první kategorii v podstatě nejsou žádná, není žádná flexibilita. Třeba počet poslanců je stanoven a vývoj nákladů je rovněž vychází z pravidel a z uplatňování statutu a samozřejmě cenového vývoje, včetně inflace vývoj platů to rovněž odpovídá stejným statutárním pravidlům. A financování politických struktur zajišťuje určitou e, právní jistotu politickým skupinám, aby měli manévrovací prostor. Pokud jde o a smluvní administrativní vztahy, tak tam jsou pravidla indexace v těchto e, smlouvách. A skutečný manévrovací prostor je tudíž v e, investicích a v naprogramování určitých eh, rozpočtových kategorií, které můžou být předloženy arbit, arbit, pod, eh, podrobeny arbitráži. Ale multilingualismus, to je jedinečná vlastnost na, eh, Evropského parlamentu oproti národním parlamentům. Tady jsou různé složky nákladů, celkem 459 milionů, kolem 20%. Máme přímé výdaje, nepřímé výdaje, a některé další výdaje. A kolegové z jednotlivých DG vám předloží různé návrhy. Tady máme rozdělení mezi jednotlivými DG. Vidíme, že eh, to vlastně odráží to, co jsme si předtím řekli. DG Pers jsou největší zdroje, DG Fins a DG Inlo. A nyní bych na závěr se zaměřil na prostředky, které, s kterými počítáme, jako financování politických struktur e, poslanců Evropského parlamentu. Tady vidíme eh, asistenty parlamentní a eh, další posty, které jsou víceméně na stejné úrovni, jsou platy poslanců a eh, dále eh, cestovní náklady a pak obecné náklady zhruba, zhruba 40 milionů. A tím bych vyšel vstříc dvěma otázkám, které padly včera. Vyhodnocení eh, tedy eh, asistentů, to je na základě teoretického odhadu eh, počtu poslanců krát náklady na měsíc a na základě historického historické výše výdajů, kde může optimalizovat využití a je tu nový systém eh, odměňovaných stážistů. Právě proto to narůstá navzdory tomu, že počet poslanců je nižší. V roce 2020 už došlo ke snížení. Takže eh, pro cestovní výdaje jsme vycházeli opět z vypozorovaného průměru, na základě měsíce aktivity plus inflace v sektoru cestovního eh, cest a eh, cestovních nákladů. Významné zvýšení v průběhu eh, těch týdnů takzvaných miniplenárních zasedání, tam narůstají náklady a dále pro plenární zasedání ve Štrasburku. A tam máme zhruba dvouprocentní inflaci nákladů na pobyt. Financování eh, politických struktur, financovaných z rozpočtu, zaměstnanci politických skupin, tady je to zhruba 112 milionů eur a dále eh, prostředky přímo pro eh, politické skupiny a pro politické strany a nadace. To jsou další sektory, aktivity, které spadají pod DG finance. Takže já eh, vám děkuji za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkuji. Já vás nechám jít samozřejmě, že tohle jsou důležité informace, ale teď pro, eh, eh, já jsem vás nechal, protože to bylo tak důležité, ale pro další DG pět minut. Protože musíme dodržet časové limity. Takže já dám slovo poslancům, kteří budou mít otázky a odpovědi. Pan Šastel na jednu minutu. Děkuji. Pane předsedo, pane generál tamnějku, děkuji, děkuji za, eh, tedy pane generální řediteli, děkuji eh, vám za vaši prezentaci. Ptali jsme se na to zvýšení na asistenty. No to, vys, ano, vysvětlení korektní, ale nejsem úplně eh, úplně spokojen, pokud jde o ty eh, cestovní eh, eh, pro proplácení těch cest a to zvýšení. A pak ty práce v Lucemburku, tam tady nejde o to, že se financují spíš jak. Protože jsme využili tu techno, techniku té takzvané ramasáže a teď jde o to, jestli to použijeme i teď. Eh, v tomto novém případě té další budovy, proč bychom tuto techniku na masáže, tedy jestli to můžete nějakým způsobem posoudit z hlediska rozpočtového dopadu? Děkuji. Takže to, jak se bude financovat, to je ve vašich rukou. My jsme eh, představili eh, ten stavební projekt v Lucemburku, obrátili jsme se na výbor pro rozpočet v případě přijetí tohoto rozpočtu. Pokud to schválíme, musíme pak najít finance v rámci 450 milionů. No, může být buď tak, že si půjčíme, to už je teď možné, na základě nových pravidel, co by před, revidovaný před dvěma lety, a nebo potřeba financování cash flow v, z rozpočtu, ale Eh, jde o to, že to se potom hodně, to pak vede k tomu, že se hodně mění rozpočet z jednoho roku na další, protože ty prostředky na investice, tedy nejsou to, to tež jako prostředky na běžné fungování. Takže pokud se dá 100 milionů dalších eh, v, tom, v ten rok, který, kdy budou potřeba, tak eh, pochopitelně to v tomto smyslu bude revidováno v rámci té linie. Ale jinak pak konstatujeme, že ve správním rozpočtu 2 miliard můžou zůstat 2 nebo 3 nevyužitých prostředků. Jsme politická sněmovna, jsou některé věci, které se prostě dějí nebo e, nedějí. Může, dají se odložit, mohou se odložit nebo zrušit e, některá výběrová řízení ale my nemůžeme být koncem roku v deficitu. Takže tu musí být určitý manevrovací prostor 1%, řekněme, abychom zabránili takové situaci nějakého deficitu. Existuje možnost mobilizovat koncem prostředku ty nevyužité prostředky, a pouze e, e, rozpočtový orgán rozhoduje o možnosti to udělat nebo e, nikoliv a jestli to má nějaký ekonomický význam, že bychom mohli využít v průběhu to budování těchto částek, které jsou mobilizovány, abychom zabránili jednak nějakým úrokům, které se budou kumulovat od dokončení práce a proplácení těch nákladů a dále potenciální eh, úvěrové sazby, úroky z půjčky. Každopádně nakonec se musí ty sumy zaplatit a e, možná můžeme mít větší flexibilitu do budoucích let a budeme mít větší volby v příštích letech, když tu nebude tato e, zátěž, takže pro nás hlediska zprávy, když jestli to bude na začátku nebo se to mobilizuje na konci, pro nás je to samozřejmě jedno. Důležité je, abychom si zachovali flexibilitu do budoucna, abychom neplatili žádné zbytečné úrokové částky, to je samozřejmě součást dobré finanční zprávy, abychom využili ty 2% zbývající na konci roku. Ozakov na minutu. Um, no, Děkuji. První dotaz se týká Brexitu je možné dostat všechny informace o tom, eh, jak se to dotkne rozpočtu Evropského parlamentu, kterých linek se to dotkne. Eh, britští poslanci opustí parlament a zároveň budeme muset platit kompenzaci. To znamená, že bychom byli velmi rádi, kdybychom dostali nějakou tabulku v tomto smyslu. A druhá věc, metrologie, snažím se tomu rozumět, eh, jak tedy jsou odhadovány výsledky těch vynaložených peněz. Eh, například tedy eh, minulý eh, rok jsme, nebo my jsme vysvětlili tedy nárůst účasti v evropských volbách eh, větší aktivitou Evropského parlamentu. Já bych se tedy chtěl zeptat, jakým způsobem toto můžeme doložit. Rád bych se zeptal, jak odhadujeme eh, ten nárůst o 8 v účasti v evropských volbách. Byli jsme rádi, také informováni, že tedy posilujeme naše aktivity, pokud jde o návštěvníky, takže eh, bych se rád zeptal, jak to vypadá a jaká je tedy metodologie v případě takovýchto projektů Evropského parlamentu. Ano, děkuji. Poslední část vaší otázky je, je směřována na DG.com, takže to, eh, na to odpovíme později. Nyní tedy pan Klety. Par eh, de, de vos collègues britanniques. Co se týče odchodu našich britských kolegů, tak v podstatě máme prostředky eh, pouze eh, z ledna, z doby, kdy tu ještě byly. A pokud jde o úspory, ve všech, eh, všechny posty nez, nezmizely. Um, protože teď je tady, teď bude vlastně 705, došlo totiž k redistribuci některým dalším členským státům, ale 46 nicméně bude méně. A když se podíváme na průměrné prostředky, 500 eh, až 600 tisíc ročně na poslance, tak samozřejmě já bychom, myslím, že bychom tu měli mít určitý počet eh, úspor. Když se podíváme na rok 2021, tam jsou ještě eh, určité dočasné výdaje pro britské poslance bývalé a je to, co se týče takzvaných overheads, 46, to je příliš málo na to, aby se to dalo takzvaně materializovat, to znamená, nemůžeme zrušit hned ehm, všechno, počet eh, zaměstnanců ve výborech se nesníží, jenom protože je tam o pár míň britských poslanců. Takže jsou to pouze ty přímé náklady na poslance, které ubydou. A my jsme také spočítali ty rozpočtové linie přímo na eh, poslance, teď už pro jiný počet poslanců. A co se týče eh, financování v volebním období, to nechám na kolegy z DG.com, ale eh, co se týče politických skupin, tak tady nejsou další prostředky na evropskou kampaň, ale na dace politické, tam byla vyšší částka, protože podle 1141, podle čehož se financují evropské strany, tak tyto nadace mohou eh, a tyto strany tedy mají určitou roli při strukturování eh, politických poselství a takže tady je možné to nějak zohlednit. Tyto evropské strany dostaly svoji alokaci na základě platných pravidel celkový rozpočet, který je jmenován k té rozpočtové eh, linii a je to potom rozděleno podle počtu poslanců, kteří eh, spadají, eh, kteří jsou členy těchto jednotlivých evropských stran. Paní Ahmo. Já jsem já jsem trošku teď zmatená a omlouvám se, že jsem přišla o pár minut později, ale chtěla bych toto pochopit. Mm, eh, my tady srovnáváme 2021 rozpočet s rokem 2020. Eh, s rozpočtem nebo ehm, s tím, co bylo vydáno? A jak to vypadá, toto srovnání? Jak to funguje? No, Vždycky je to velmi zajímavý indikátor když máme určitou míru růstu z jednoho roku na další právě. Proto nám eh, generální tajemník toto stanovil, že to je těch přes 3%. Co v tom, co, co, v té, eh, co v tom procentu je? Jednak eh, objem aktivity, který se snažíme odhadnout, a snažíme se také odhadnout cenový vývoj, který lze uplatnit na, toto, na tento objem, objem aktivit. Například pro uh, platy, uh, nebo výdaje na poslance. Tady e, jsou určité metody a Evropská komise, tam například je to 2,6 2021 e, e, a to jsou prostě sazby, které se pak uplatňují na celkovou hodnotu um, platů um, zaměstnanců, asistentů. A pokud jde o proplácení cestovních výdajů a ubytování, tak ta inflace k prvnímu eh, říjnu, podle které se to počítají, a na základě toho tu máme opět eh, eh, výpočty Evropské komise, které se pak uplatňují na všechny instituce. A pak smlouvy a tady uplatníme indexační doložky, které jsou v těch smlouvách, které se uplatňují v momentě, Eh, tam, kde jsou uplatňovány. Samozřejmě, že v Lucembursku se eh, vychází z, eh, z platných norem. Tam, pokud to v Paříži, informační kancelář v Paříži, tak tam zase je to míra inflace zakotvená v Paříži. A takže u každé kategorie výdajů se počítá s tím indexovým faktorem, který může zvýšit ty výdaje z jednoho roku na druhý, no a Eh, pak máme eh, výslednou míru růstu, eh, která se může být odlišná od jednoho roku na druhý. Pan Buselager. A měl bych pár otázek, které se ubírají ve stejném směru. Myslím si, že je trošku zmatečné to, že spousta položek, které se přímo vztahují eh, k eh, jednotlivým eh, částkám členů, ty se navyšují také. Takže pokud by tady bylo jasno v tom, jak to vypadá s Brexitem a s, s redukovanými čísly, já nevím, proč to pořád se navyšuje ta čísla, proč se zvyšují. Protože když se podívám na cestovní výdaje jednotlivých členů a zaměstnanců, když se podívám na ostatní výdaje externích osob, například sekretariát a politické skupiny nebo řidič eh, sekretariátu a všechna tato čísla, eh, tak doufám, že tady uvidím, eh, jsem doufal, že uvidím snížení, ale viděl jsem navýšení, nejenom také u jednotlivých členů. Takže jsem chtěl pochopit, odkud toto navýšení pochází ta navýšení, která se přímo eh, k tomu stahují, to by nám velice napomohlo. A potom, co se týče ozelenění rozpočtu, já myslím, že to je důležitá informace o mm, eh, dopadech CO2 na různé eh, položky, takže bychom rádi lépe a detailně toto pochopili a mm, budeme moci mm, lépe o tom diskutovat, až se budeme bavit o budovách, například 12,3 navýšení v energetických nákladech. To se převádí, podíváme se, jak se to stahuje k CO2. Je to proto, že máme tak velkou spotřebu energie, jak se postarat o to, aby tady byl udržitelný vývoj. Takže si myslím, trošku větší jasno v těchto bodech by nám velice um, pomohlo. Děkuji. Poslední je, um, uh, není od pana Getliho, pan Kletyho, pan Klety. Takže, když srovnáme rozpočet 21 s rozpočtem 2020, v kontextu snížení počtu poslanců, tak ro, rok 2020 tam pouze eh, leden měl jiný počet. Čili to má marginální dopad. Těch 46 poslanců, kterých tam bylo navíc v lednu. Takže po, pokud hovoříme eh, o změně, tak je to změna spíš objemu aktivity. Ano, na to už jste odpověděl. Už, už jste dostal stejnou o, otázku, stejná odpověď. Jindřich? Ano, děkuji. Posla- hovořilo se o poslancích, ale máme také o 150 uh, e, asistentů méně, tak bych se ráda zeptala, jestli se to projeví v těch platbách, uh, které musíme uhradit. Děkuji. Já se domnívám, že i tato otázka již dnes byla odpovězena. Pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak v samotném projevu. Velmi stručně, prosím. Ano, velmi stručně. Asistenti jsou placeni pouze eh, z hlediska toho objemu těch 27 eh, Eh, tisíc, takže tam to mělo malý dopad vzhledem eh, s, s ohledem na tu nejistotu v roce 2019, kdy byl spožděný Brexit dvakrát, takže nebyla vlastně stejná úroveň eh, náboru, jako tomu bylo u jiných poslanců. I now give the floor to, uh... Děkuji. A nyní tedy dostane slovo pan Jean Duš z DG.com na pět minut. jsem Duk. Eh, takže děkuji, děkuji za tu možnost vám tady předložit eh, priority komunikace parlamentu pro 2021 za naše ředitelství a to, co z toho eh, vyplývá na základě rozhodnutí, která byla přijata předsednictvem tohoto parlamentu. Asi víte, proč existujeme. Jsme od toho, abychom dávali k dispozici vyčerpávající informace eh, pro občany, ať už prostřednictvím médií nebo jiných multiplikátorů a eh, tvůrců veřejného mínění. Takže komunikační, eh, například i komunikační aktivity politických skupin a poslanců. Sela Pereira, generální tajemník, včera řekli, že komunikace bude jednou z hlavních priorit institucí pro 2021 eh, a myslím, že nejenom 2021, ale pro, po celé funkční období. A je, je důležité, aby byli občané informováni o tom, co parlament dělá, jaký je dopad jeho rozhodnutí na jejich život, a nebo jaká je hodnota přináležitosti k Evropské eh, unii. A eh, je vidět z průzkumu veřejného mínění, že od nás občané hodně očekávají. V předchozím volebním období došlo k výraznému navýšení našich kapacit oslovit občany prostřednictvím mnoha různých platform a nástrojů, ať už jsou offline, online, návštěvy a různé eh, partnerství s, mm, eh, s různými multiplikátory informací, eh, dále parlamentárium, které navštívilo 7,5 milionu osob, pardon, 2,5, milionů eh, řečnic opravil, eh, dále Štrasburg a Berlín, kde se otevřelo 600 tisíc a eh, další oblasti milion návštěvníků v Bruselu, 300 tisíc ve Štrasburku. A co se týče médií, tak eh, zastoupení v médiích se exponenciálně zvýšilo. Nebudu to srovnávat 2018 a 2019, protože to je trošku maso, matoucí kvůli volbám, ale spíš to, když to srovnáme s 2014 a 2019, oba volební roky, tak byl parlament dvakrát více zastoupen v médiích oproti roku 2014. A pak jsou to ještě další čísla, 5 milionů eh, míst, kteří, eh, tedy lidí, kteří navštívili různá místa Europarlamentu a dále Facebook a Twitter. Ale skutečným testem byly evropské volby. Případně k tomu mohou říct si více, potom jestli budou další eh, otázky, ale myslím, že kampaň byla jiná a byla vytvořena našimi, našimi službami. Eh, my jsme volali po mobilizaci a účasti a vynaložili jsme k tomu obrovské úsilí online i offline, čili snaha o mobilizace občanů. Byla to decentralizovaná kampaň se eh, stejně, zejména jsme se zaměřili na uh, mladé lidi a uh, na ty takzvané soft uh, abstainers, čili uh, osoby, které jsou náchylné k tomu, aby se zdrželi, uh, neúčastnili voleb. A Eh, takže to jsou, to jsou ty základní, základní eh, eh, vektory, které umožnily toto navýšení a zejména se to povedlo u těch mladých lidí. Poučení. To, že nemůžeme začít kampaň rok před volbami. Ta kampaň v podstatě musí být permanentní. Musíme, nemůžeme mobilizovat lidi až 9 měsíců nebo 12 měsíců před volbami, ale po celé volební období, po celé funkční období a to bude vlastně platit i do budoucna, čili došlo k poslednému navýšení eh, prostředků právě na tuto jakousi permanentní či předběžnou kampaň, v tomto případě k víceletému rámci a týká se to také kampaně ve věci konference o budoucnosti Evropy. Další priorita. Evropa, Europa Experience. Um, tady samozřejmě eh, můžeme o tom říct více, ale myslím, že existuje jednomyslná schoda o tom, že musíme zůstat, zůstat co nejblíže občanům a, a eh, ty, eh, ta čísla už to ukazují, že to jsou investice, které se vyplatí. Další důležitá investice audiovizuální oblasti ve vztahu k mladým prostřednictvím European Youth Event. A samozřejmě, pokud bude potřeba, tak se vyjádřím podrobněji k některým bodům. Monsieur Chastel. Děkuji, pane Duk, a nyní pan Chastel. Já, já jsem vám naslouchal. Myslím, že tady globálně z toho vyplývají priority pro 2021, informační kampaň týkající se příštích evropských voleb, která se musí rozložit do více let. Částka na rok 2021 je podstatná. Ale mě by zajímalo, jaký druh kampaně bude probíhat. Co se týče kampaně. Mě by zajímalo, co budeme dělat v příštích letech. A co se týče parlamentária, mě by zajímalo pochopení toho, kdo, kdo tam bude pracovat v těch eh, eh, parlamentárních eh, místních, jestli to budou lidi místní, nebo jestli vyškolíme nějaké zaměstnance, kteří pak se budou pohybovat po Evropě. A kromě toho jste hovořil o úspěchu European Youth Event. Mě by zajímalo, Eh, so, jestli můžete vyhodnotit ty eh, náklady na eh, vlastně ubytování a proplácení cest těm mladým lidem, kteří se účastní těch cest, cest, cest v zájmu sociální spravedlnosti. Pane Duk, prosím. Děkuji. Co se týče kampaně 2021, to, tam jde zejména o to, že budeme pokračovat v kampani v tématech, eh, které jsou pro parlament důležité. Ty se nemůžeme vymyslet. My se musíme eh, řídit eh, tím programovým cyklem. Například teď se to týká nejvíce víceletého rámce. A my budeme provázet vždy to, co instituce rozhodne ke konkrétním tématu. Kromě toho v roce 2021 budou také, bude také další podstatná snaha týkající se konference o budoucnosti Evropy. A pokud z toho budou, bude, budou určité výstupy, tak to se pak promítne do té poslední fáze před skutečnými volbami. Ale to znamená, to znamená pokračovat v aktivitě online a eh, informační kanceláře v členských státech a tak dále, udržet zastoupení v médiích, zejména národních médiích, regionálních médiích, ty, ty jsou někdy pozitivnější, teda ta regionální média, eh, pokud jim dáme skutečné informace. Co se týče Europa Experience Mini Parlamentárium a mobilní parlamentárium, tak jsou zaměstnanci, kteří se eh, tím budou zabývat, jsou různé modely, jednak zaměstnanci eh, těch našich úřadů jednotlivých zemí, dále cokoliv, co je mobilní, tak to bude asi s pomocí místních zaměstnanců to bude fungovat asi lépe, než kdybychom měli nějaké zaměstnance odsud, který by pak cestovali po Evropě. A máme dohody s komisí také, takže komise dá také k dispozici své zaměstnance. Ti, které, ty lidi, které potkáte v rámci Europa Experience v Kopenhágu, v Kopenhagenu, v Berlíně nebo eh, v Lublaně, mohou být také zaměstnanci Eh, komise. A jinak jsou tři způsoby, jak financovat návštěvnické skupiny, aspoň částečně nebo úplně. My máme v rozpočtu linii, která se týká takzvaně znevýhodněných skupin, čili znevýhodněných v tomto případě sociálně. Budeme financovat 54 skupin tímto prostředkem a financujeme také mladé skupiny mladých lidí, kteří sami navrhují určité aktivity, třeba v roce 2020 bude 50 dalších skupin, které budou financovány tímto způsobem a pak je financování prostřednictvím sponsoringu. To znamená, že poslanci sami se mohou rozhodnout poslat skupiny návštěvníků v eh, Bruselu i ve Štrasburku, ale také k účasti na dalších aktivitách. A to se pak řídí těmi podobnými pravidly jako u návštěvnických eh, skupin přímo v sídle institucí. Děkuji. Vinzich. Vinzich. Děkuji. Ano, blízkost občanům, to je velmi důležitá věc. E, jak tímto mobilním parlamentáriem, jak si to mám představit v praxi? E, budou jezdit v jedné zemi, z jednoho hlavního města, e, spolkové země do jiného hlavního města? Jak často je budeme moci zastihnout v takové zemi? Existuje tady i propojení k Europe Experience a k výstavám s tím spojeným. Jak to bude vypadat? Kde najdu tyto výstavy, když je budu chtít navštívit? tak abych mohla informovat naše návštěvníky a občany občanky. A e, je tady také souvislost e, s těmi styčnými e, úředníky. Bude se to odehrávat v těchto budovách anebo mimo? Jste Duk? Prosím, pane Duk. Ano. Takže jsou to různé systémy, které se doplňují. Europa Experience, tam bylo rozhodnuto, že to bude ve všech hlavních městech Evropské unie to je skutečná priorita. Je to dost ambiciozní. Je ale si že ne všichni jsou v hlavních městech, ne všichni mohou do hlavního města se vydat do hlavního města a proto stušuje další systémy. Roleplay game, tak mobilního charakteru, kde můžete jaksi hrát určitou roli, kde to můžete za, přizvat do parlamentária někoho, kdo může hrát roli, si vlastně hrát roli poslance, aby se naučil, jaká, v čem spočívá práce poslanců a to se dá dělat mobilním způsobem. Ve spolupráci se školami, institucemi, asociacemi, eh, radnicemi a různými sub, dalšími subjekty, které s námi chtějí spolupracovat prostřednictvím naší styčné kanceláře. A další prvek, který ještě neexistuje, ale bude mít pilotní fáze, to jsou mobilní parlamentárie. A eh, to, to, to budou vlastně vozidla, autobusy, případně kamiony, nákl, tedy automobily, které se budou vydávat do těch vzdálenějších venkovských oblastí, tam, kde je větší problém zorganizovat aktivitu. A nejde o to, že bychom se jenom někde zastavili, otevřeli dveře, musí se to vždy nějakým způsobem koordinovat s aktivitami, které budou pořádat naše informační kanceláře s místními organizacemi nebo dalšími organizacemi, které mají větší zájem o evropské aktivity a v míře možného také pří, za přímé účasti poslanců a poslankyň. Děkuji. Pane další otázky. Tak, pak předávám slovo paní Lína Linus. CG Inlo. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám za tuto příležitost ehm, moci prezentovat ehm, eh, naši eh, prezentaci pro logistiky a infrastrukturu. Samozřejmě, že je to na základě prezentace místo předsedkyně paní Sva Prenera a také toho, co říkal generální tajemník včera a také na základě toho, co říkali mý dva milí kolegové. Možná jen stručně, ehm, abych udělala takové propojení k tomu, co pan generální tajemník řekl už včera. Během našeho posledního legislativního období v parlamentu se hodně hodně zdůrazňovalo zlepšení pracovních eh, podmínek mm, jak eh, jednotlivých členů, tak zaměstnanců ve všech třech pracovních eh, místech. Mm, a toto bylo velmi silně, pak bylo hodně implementováno do INLO aktivit, také jsme zlepšili nabídku pro návštěvníky a teď v tom pokračujeme v, těchto, v této politické linii i v tomto současném rozpočtovém návrhu na 2021. V strategii budovy, jestli si dobře pamatuje, pan Uzakov včera se ptal, jestli by bylo možné se o to dozvědět. Ano, Byro v dubnu 2018 rozhodlo určitou dlouhodobou strategii. E, toto dáme k dispozici, tu informaci vám všem. E, jsou tu určité plošky, které se táhnou celou touto strategií. Jedna eh, je takový environmentální deštník, všechno, nebo střecha, všechny ty věci, které děláme, se snažíme eh, zlepšit energetickou účinnost, environmentální, environmentální standardy, ehm, budovy vždycky jsou eh, se infrastrukturou a ehm, se, se vším tím, co je to nejmodernější na trhu, logistické služby, služby ehm, automobilové pro jednotlivé poslance, odstraňování umělohmotných lahví z Parlamentní zasedání. Snažíme se tady zohlednit všechny tyto eh, politické linie položky. Eh, pak, eh, co se týče návštěvníků a Europe Experience, pan Duprospávě mluvil o tom, že Biro chce tady to zapracovat, Europe Experience do roku 2024 do, ve, ve všech aktivit členských států. Ehm, jsme samozřejmě partnerem DG Safe a chceme zlepšit bezpečnost ehm, našich budov a také se pokoušíme propojit eh, naš vzájemné budovy, eh, včetně eh, uzavření mezer nedostatků, které tady máme v Bruselu. Ehm, to je takzvaná budova PREP. Jenom krátce k našemu rozpočtu na rok 2021. Ehm, chtěla bych říci, že ehm, rozpočet DJ Inlo nikdy není lineární. Jsme ředitelstvím, který poskytuje služby, rovněž využíváme spoustu systémem veřejných zakázek. Nic jiného vlastně eh, eh, to není. Víceméně máme 600 běžících smluv, eh, takže máme tady různé změny na trhu a vzhledem k tomu se ceny odlišují a abych mm, předešla té otázce, chtěla bych odpovědět hned na otázku pana Buzelágera. Navýšení cen za energii lze připisovat hlavně reakcí na trhu. V současné době v Bruselu je navýšení za energii kolem 28%, což je extrémně extrémně vysoké. V Lucembursku zase na druhé straně jsme byli schopni to snížit vzhledem eh, k tomu, že máme novou budovu Adenaura, eh, která částečně má vlastní energetická zařízení eh, na geotermální bázi a také ve, ve Štrasburku a další úřady. A tam se ty, ty ceny vlastně šly nahoru, takže to je takový rozpočet, který je založen na reakcích trhu, na trhu. Rovněž máme mm, jsme tu měli určité snížení v rozpočtu v poslední době, jak říkal pan Klety. A e, to vedlo v roce 2019 e, k tomu, že jsme měli 136 e, milionů celých 4 a to bylo 99% rozpočtu, který byl přidělen DJ Inlo. A to vám vysílá jistý signál. V současné době jsme využívali v zásadě do posledního eh, malíře všechny, využil všechny peníze, které nám byly eh, dány k dispozici. Ehm, také sledujeme mm, směrnici o eh, energii, to znamená renovace budov, tam musí probíhat ehm, každoročně navýšení v roce 2021 v rozpočtu. To lze hlavně vysvětlit ehm, Europe Experience. nemůže to být také vysvětleno přípravnými kroky zaměřenými na budoucí renovaci, o tom se musí ještě rozhodnout v Byru a musí to být schváleno rozpočtovými úřady, budova SPAK a potom také probíhající ukončování budovy Adenauer, tedy této stavby v Lucembursku. A toto jsou hlavní prvky, e, které vedou určitému navýšení. Dnes je to 14, miliony ve srovnání s roce 2021 s rozpočtem, takže celkově navýšení ve výši 6,3 a tedy je to 250,7 milionů. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji a nyní pan Šastel. Eh, děkuji, děkuji za vaší prezentaci. Vy jste hovořil o Europa Experience, stejně jako kolegové. Je to eh, v podstatě výzva z, i z realitního hlediska, když zohledníme eh, ty eh, lhuty, které máme, abychom to stihli do roku 2021. Kdybyste nám mohli, vysvětlit, mohli vysvětlit tu logiku těch stávajících smluv, kolik bude dokončeno do roku 2021, co se bude muset do, uh, změnit, upravit, přestavit a podobně. Paní Linus, prosím, děkuji. Děkuji, pane předsedo. To je případný dotaz a zároveň e, je to otázka, na kterou lze snadno i obtížně najít odpověď. My tedy těsně spolupracujeme s DG.com, jsme partneři, tak abychom tedy tu výměnu kanceláří zvládli velmi dobře, také za spolupráce s Evropskou komisí. Ve skutečnosti je to tak, že tedy máme kanceláře, eh, kontaktní kanceláře ve 36 místech, v hlavních místech a v některých státech máme ještě jinou, druhou kancelář. Nyní Bero chce, abychom do hlavních měst umístili eh, nebo abychom umístili kontaktní kanceláře do všech hlavních měst. My dnes tedy máme eh, parlamentárium v Bruselu, ve Štrasburku, v Berlíně, v Helsinkách, eh, tam je tedy jiný model, potom v Ljubljaně, v Kodani a brzy bude otevřeno také v Talinu. Eh, trh zkoumáme tam, kde by kancelářské prostory, tedy eh, doběhly, konkrétně by doběhly nájemní smlouvy na ty prostory. To znamená, že v tuto chvíli s DG.com eh, analyzujeme trh eh, a snažíme se najít veřejné prostory pro Europe Experience, snažíme se najít prostory pro parlamentní zaměstnance a také pro zaměstnance komise. A díky tomu máme určitou flexibilitu a můžeme se v případě každého hlavního města rozhodnout pro tu nejlepší možnost. A také tím šetříme náklady, protože je to samozřejmě tak, že eh, tendence eh, v oblasti kancelářských prostor jsou dnes jiné než před pěti lety. To znamená, že díky tomu máme určitou flexibilitu pokud jde o budoucí řešení. Eh, v tuto chvíli tady probíhá analýzy trhu, ku příkladu v Dublinu, v Paříži, v Římě, v Praze, ve Stockholmu a v Hágu velmi záhy otevřeme devět dalších kanceláří a to už jsme v roce 2021, což bude rok, kdy toho bude probíhat hodně paralelně. Já si velmi cením komentáře, které tu zazněly z úst mnoha poslanců, mimo jiné paní Keller zdůraznila možnost že bychom tedy se soustředili také na ty země střední a východní Evropy. To znamená, že bychom mohli naše kanceláře otevírat i tam. Eh, skutečně máme svoje priority, snažíme se, aby to bylo možné a abychom tedy mohli rozšiřovat nebo eh, předávat ta nejdůležitější poselství Evropského parlamentu. Děkuji. Jsou nějaké další dotazy nebo komentáře? Paní Keller, prosím. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Takže včera jsem se ptala pana generálního tajemníka některé technické věci, na které nemohl odpovědět. A já se vás ptám, paní ředitelko. Otázka údržby budov. Víme, že to je důležité. Jak jsme pochopili z návštěvy těch budov. Jsou na to specifická linie? Já ji nevidím, té druhé části. Já jsem nová. To přiznávám. Takže se úplně nevyznám v tom, ale in, jsou tu důležité investice, například na izolaci, potrubí, základy a další věci, které nejsou vidět, ale které jsou důležité pro udržení stavu budov. Počítá se s 3% investicemi, aby se zachoval eh, tedy celý realitní fond v jeho stávajícím stavu. Europa Experience, o tom už se hovořilo, dále Spinelli. Tam jsou některé důležité Eh, změny eh, týkající se výhřevu eh, těch boilerů a dalších věcí. A spak dva, deset tam je také tedy ta linie, která se toho týká. Jestli byste mohli vysvětlit konkrétně ty výdaje v budově spak. Děkuji, paní Keller. Velmi případný dotaz. Nejprve údržba a renovace. Ať už tedy budov, technických zařízení nebo center, eh, požární ochrana. Musím zdůraznit, že tady máme víceletý investiční plán pro renovaci, pro opravu budov a to, jak tam, kde ty budovy jsou starší, to znamená ve Štrasburku a v Bruselu. Tady máme tedy desetiletý investiční plán a náklady na investice a opravy jsou v linii 27, 20.7. Mohli bychom tady probrat ten rozpočet velmi eh, dopodrobná, ale v každém případě je to eh, v řádku 2007, což je tedy linie, která se zabývá eh, opravami, renovacemi, eh, náklady na údržbu, to je eh, linka 2022, to je rozpočtová linie pro, čiš, pro úklid a denní údržbu všech kanceláří, včetně těch kontaktních kanceláří a všech dalších prostor ve třech hlavních působištích. Pokud jde o budovu SPAK, tak Byro rozhodlo v červenci roku 2018, že zorganizuje výběrové řízení architektonické, eh, které pomůže rozhodnout o tom, jestli tady budovu SPÁK budeme zásadně renovovat, anebo jestli eh, tu budovu budeme eh, tedy úplně stavět od znovu. S tím, že jsme tedy zadali nebo formulovali určité zadání této architektonické soutěže, která stále probíhá. Poté, co budou známy výsledky této architektonické soutěže, budou prezentovány Biru a Biro následně rozhodne o tom, jestli se eh, rozhodneme pro ekologickou zásadní renovaci anebo rekonstrukci. A je jasné, že všechny tyto informace se dostanou také rozpočtovým orgánům, to znamená, že o tom budete dopodrobné informování. V každém případě, proč tady eh, žádáme o přípravné financování? Jde o to, že pokud obě eh, tyto pokud jsou tyto obě možnosti renovací důležité, tak eh, chceme zajistit, že celá řada technických zařízení, to znamená centra, pro eh, tlumočení v této budově, což je samozřejmě velmi důležitá technologie. Chceme, aby to bylo možno přesunout do jiné budovy. To platí také pro zařízení pro novináře, pro jejich eh, prostory, pro tiskové středisko nebo pro eh, zasedací sály konference předsedů, běra, kvestorů. Všechny, všechna tato zařízení budou muset být přesunuta z budovy spák a proto tedy potřebujeme eh, určité, uhradit určité přípravné náklady, náklady na přípravu. Navíc je to tak, že všechna ta přípravná práce, veškerý ten design už vyžaduje určité náklady a proto tedy eh, žádám o těch 10,3 milionů euro. Děkuji. Děkuji, jsou nějaké další dotazy? Pokud ne, tak předám slovo dál panu Valtru Mavričovi z DG TRAT, z generálního ředitelství TRAT. Děkuji, pane předsedo. Ano, jsem poctěn tím, že mohu být mezi vámi. Byl jsem vyzván, abych pohovořil o Digi Translation. Nejprve bych začal eh, pár cíly, které mají strategickou povahu eh, pro nás a naši eh, práci. První, jak už říká sám název, má to být multilingvální, máme využívat 24 jazyků v, mm, tím, že budou se produkovat překlady pro jak legislativní a nelegislativní obsahy. A e, druhý cíl, e, který bych rád vyzvihnul, je soustředit se e, na další jazyk, to je další strategický cíl pro nás, protože tomu říkáme jazyk občanů mm, a zároveň bychom chtěli být v této práci efektivní. Eh, na základě toho eh, jsme eh, se podívali na to, co máme k dispozici v translation. A první věc jsou mm, lingvistické. Máme tady oficiálně 24 jazyků EU. Ehm, samozřejmě je to v Evropském parlamentu, ale také tu máme další instituce a také národní úrovně, které Eh, máme ve všech eh, zemích a odkud naše jazyky pochází. Eh, druhý bod technologie, kterou máme a kterou jsme rozpracovali a do které investujeme peníze. A také umělá inteligence. Jde o to, že se pokoušíme eh, investovat a rozvíjet to pro všech 24 eh, jazyků, což znamená, eh, že také ty jazyky, které jsou, kterými se možná méně mluví, ty dáváme takzvanou digitální mapu, to je povinné, ale nejdůležitější je, jsou, je lidský kapitál, který máme víc jak 1100 expertů eh, v nejrůznějšími profily. Eh, v Digitranslation máme, jsou se skupení eh, do tří ředitelství nebo sektorů, jak jim říkáme, ti, kteří se zabývají překlady, pak podpůrné funkce pro překladatelské procesy a pak ti, kteří se zabývají zdroji. Výsledkem to může dělat ohromný dojem, když říkám, že jsem zmínil číslo 2,7 milionů stran ročně ale e, toto bylo na rok 2018, kdy e, to byl takový nejvyšší objem v Evropském parlamentu, ale e, v průměru to bývá 2 milionů stran nebo dokonce i více. Podíváme-li se na číslo za rok 2018, tak to mohu srovnat se sedmi knihami Harryho Pottera. Když bychom třeba vzali všech sedm románů Harryho Pottera, které byly přeloženy do 23 jazyků. Eh, každé dva eh, týdny po celý rok, to je počet stránek, eh, které produkujeme v DG Translation. Takže z tohoto hlediska také tady navrhujeme, abych, tady hovoříme o návrhu na rok 2021. Za prvé, rádi bychom Ehm, investovali více do technologií a chtěli bychom ehm, rozvíjet technologie, které budou podporovat jak ehm, soudržnou, soudržné překlady legislativy napříč celým tímto eh, procesem eh, v parlamentu. A druhá věc je rozpracovat eh, technologie, které by nám napomohly dosáhnout toho, čemu říkáme jasný, srozumitelný jazyk nebo jazyk občanů. Druhá, druhá položka rozpočtová Eh, to jsou technologie, které nám napomohou ehm, zvýšit efektivitu. A eh, něco, co nám ehm, napomůže automatizovat určité eh, úkoly, ale také například projevy ehm, nebo rozpoznání hlasové transkripce, které můžeme takto definovat. Například lepší přístup k diskusím pro hluché nebo méně mm, slyšící. To je něco, co bychom mohli velmi rychle rychle um, eh, zavést i pro poslance, ale rovněž pro um, občany. A třetí um, rozpočtová eh, položka by se týkala školení eh, a nových úkolů mm, tedy jsou tu, jde o to vyjadřovat se jasným jazykem, jasným jazykem nebo jazykem občanů Eh, ve všech eh, stádiích a také pro všechny autory eh, v Evropském parlamentu. Víme, že toto je obtížný proces, ale věříme, že toto napomůže uzavřít tuto mezeru, kterou vnímáme mezi občany a Evropským parlamentem nebo Evropskou unii. A velmi se budeme těšit na tento proces, i když víme, že bude obtížný. Chtěl bych vám poděkovat za vaši podporu už předem a rád zodpovím vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji, pan Šastel. Děkuji vám. Takže já chci poděkovat za práci všech našich tlumočníků a překladatelů. Dovolte dvě otázky. Partnerství pro inovaci, které chcete uzavřít. To znamená, abychom mohli automaticky překládat a zapisovat. Můžete nám k tomu říct si něco více, zejména vzhledem k tomu, že finanční eh, analýza celkové ceny, zejména té technologie, která bude potenciálně vyžadovat vyškolení našich zaměstnanců. Chcete to postupně zapojit do informatické architektury parlamentu? Je to eh, evidentně důležitý nástroj. Dále, náklady na část překladu, překladů a to zejména tlumočení eh, vysvětlení hlasování, ústního vysvětlení hlasování. Už včera jsme se na to ptali pana generálního tajemníka ve stejném kontextu a v rámci této stejné rozpravy jsme eh, po něm chtěli, aby vyčíslil náklady na ústní vysvětlení hlasování. Údajně eh, předtím to stálo před na tisíc ročně, to znamená 900 tisíc ročně. A když se Eh, podíváme na toto ústní vysvětlení hlasování a na to, zda je to relevantní, jestli můžete potvrdit tato čísla a jestli můžete odhadnout, kolik stojí jednominutové příspěvky na plénu. Kolik stojí tlumočení jednominutových příspěvků na plénárním zasedání. Děkuji. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o inovativní partnerství, tak to je novinka v Evropském parlamentu a také v jiných institucích. Máme tu, je to tady možné díky finančnímu nařízení a speech to text. Tato technologie, eh, jak už jsem řekl, může být spojena s novými službami, které by mohly být nabízeny během plenárního zasedání nebo během jakéhokoliv jiného zasedání poslanců, protože by to umožnilo to, že by došlo k automatickému přepisu eh, právě probíhající diskuze, to je první rys, může to být a bude to spojeno také se strojovým překladem, díky němuž, nebo který eh, budeme schopni integrovat do systému. Na začátku začneme pouze s plenárním zasedáním s několika málo jazyky a následně to rozšíříme také na další zasedání a na další jazyky. Základním cílem je to, abychom zlepšili eh, přístupnost těch zasedání pro hluché a nedoslýchavé. Cílem je tedy, abychom ve všech jazycích, abychom tuto možnost poskytli ve všech jazycích, protože e, to pravděpodobně nebude tak, že komerční trh by skýtal stejné možnosti pro e, všechny jazyky, protože ne všechny jazyky jsou stejně zajímavé z komerčního hlediska. To znamená, že se domníváme, že je naší povinností, abychom určité jazyky doplnili na tu digitální mapu a abychom také zajistili nebo poskytli další záruky vícejazyčnosti v Evropském parlamentu i za jeho zdmi. Odhadované náklady činí milion za rok během tříletého období, pokud jde o to inovativní partnerství s vybraným partnerem. Domníváme se, že do toho budou muset být zahrnuty náklady na naše interní investice, to znamená na ty, kteří se budou na tom inovativním partnerství podílet a tyto náklady tam zatím zapojeny nebyly. To znamená, že vaše otázka je velmi případná. Je to tedy poprvé, kdy něco takového děláme a řídící výbor právě proto do eh, tohoto zapojí všechny generální ředitele, kteří o to budou mít zájem. Jmenuji, budou jmenovat pouze eh, něk, některé z nich eh, eh, tlumočníky eh, a mnozí další, kteří budou tyto služby využívat. Jde o to, že DG Trat je vlastně tím základním uzlem, ve kterém se realizuje tento projekt inovativního partnerství. V tuto chvíli zažíváme první rok tohoto projektu, ale je důležité, že tato architektura je tedy Eh, součástí parlamentu. Další otázka týkající se k plénu. Takže eh, pokud jde o tyto záležitosti, tak my budeme vždy zvažovat první charakteristiku, to je překlad na žádost. To znamená, ne, že by se automaticky například eh, tlumočily všechny eh, ústní pozměňovací návrhy. Eh, záleží na konkrétním případě. Děkuji. Jsou další otázky, poznámky? Pokud tomu tak není, předávám slovo paní Agnieszka Walter-Drop, DG Link. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost eh, prezentovat Digi Link, eh, zodpovědný za logistiku a eh, tlumočení na konferencích v parlamentu. My poskytujeme lingvistickou, technickou, logistickou podporu pro organizování multilingválních parlamentních setkání a konferencí členů různých krémí, stejně tak jako ostatních událostí a zvláště výstav jednotlivých členů, poslanců. Tímto eh, napomáháme potrhnout demokratickou legitimitu eh, institucí eh, tím, že umožňujeme komunikaci napříč lingvistickými bariérami mezi členskými státy a v celém legislativním procesu. Hmm. Co to znamená v praxi? jsme s vámi od okamžiku, kdy chcete zorganizovat nějaké setkání. Máme organizátory takovýchto setkání, koordinátory eventů. Když si zabokujete eh, takové setkání, eh, tak tady máme takový systém bookingový, který my eh, spravujeme. Pak, když přijedete k našim setkání, tak naši mm, organizátoři, takzvaní ushers, vám pomohou mm, odvést mm, práci ve výborech nebo jiných grémích. Také jsme, také poskytujeme technickou podporu těchto setkání. Mm, mm, mm, jsou tady technikci konferenční a celá technická infrastruktura. A v neposlední řadě, a toto je jádrem našich aktivit, poskytujeme tlumočení s tlumočníky, kteří pracují situ, v simultánně pracují a nebo tak s vámi v rámci misí a nebo osobním kontaktu. Jsme týmem 550 eh, lidí, Ehm, je to rozděleno do čtyř ehm, částí sektoru a jsme velmi hrdí na to, že můžeme říct, že náš managementový tým ehm, eh, ředitele je to 75 žen, eh, což z celkové populace 58 žen, které jsou přítomny. Eh, dovolte mi, abych krátce pohovořila o udržitelném multilitualismu v přitlumočení, jak jsem už řekla, tak Eh, pracujeme na každém setkání v roce 2018, což byl rok eh, referent, téměř 7 tisíc setkání jsme měli, kde, která byla tlumočena, 250 eh, zaměstnanců a zhruba 1500 odlumočníků na volné noze, kteří pracovali ve stejných týmech a to samozřejmě požaduje vyžaduje Eh, důležité investice do rozvoje dovedností, do eh, to, aby se, abychom eh, se udrželi na trhu, protože jsme akreditovali naše tlumočníky spolu s ostatními institucemi. Spolu s komisí a soudním dvorem jsme takovými vůdčími grémy v těchto službách, které poskytujeme konferencím ehm, ehm. je tady zastoupeno nějak 24 jazyků. Vyžaduje to také investice eh, do eh, tlumočníků, aby rozvíjeli své dovednosti, aby si udrželi jazykové schopnosti. Eh, chceme podpořit univerzity a Um, celou novou generaci lidí, kteří s námi eh, pracují, ale také eh, je to důležité, eh, jak recruitment, najímání s našimi zaměstnanci, kteří zde působí ehm, a mm, máme dobře rozvinutý software a jsem hrdá na to, že mohu říct, že teď máme sester, také se s naší sesterskou institucí, komisí hledáme nástroje IT, chceme se nechat inspirovat a rozvíjet ehm, Eh, celý tento postup, tento nástroje pro najímání. Eh, další část našich aktivit, a, eh, velmi obsáhlá věc, to jsou další služby konferenční, Um, opět v roce 2018, jenom abyste si udělali představu o rozsahu našich ehm, aktivit, bylo to víc než 23 tisíc setkání, které se um, konaly v parlamentu. Um, byli jsme u toho, jak jsem řekla. A také v roce tak bylo to eh, eh, v roce 2015 300 eh, různých výstav a také jsme organizovali setkání politických skupin mimo tato tři pracovní místa. Toto všechno mělo svůj dopad a mm, je to také definováno řádně v rozpočtu. Co se týče organizací konferencí, Eh, investujeme velmi intenzivně do inovací, eh, rozvíjíme koncepci eh, od organizace, máme, tady budeme mít konferenci Regis a také máme nástroj pro registraci účastníků. E, to bude taková jednoduchá platforma pro to, abychom e, e, zvládali registraci a také jsme propojeni s DigiSafe. Jedná se o akreditační systém. Jsou tu také další projekty, například vzdálené dálkové služby, poster digital assignment, dále moderace, webináře a další věci pro jiné události. A v neposlední řadě si chceme udržet moder, neustále modernizujeme naši infrastrukturu prostoru, kterou eh, máme zakotvenou naší rozpočtové položce, to je skoro 10 milionů, eh, která je určena pro tyto účely. Děkuji. Děkuji. Pan Šestel. Ano, já vám děkuji. A chci vám jen položit otázku k vašim posledním slovům. Strategie modernizace našich konferenčních infrastruktur. Mohla byste nám k tomu říci trošku víci? Viziokonference, poslední generace, eh, kamery. Můžete říct něco více k této strategii a k tomu, kolik to bude stát? Děkuji vám. Ano, je to strategie, která vychází z eh, rozhodnutí předsednictva. Snažíme se najít synergie a také prostřednictvím využití nových technologií, které se objevují na trhu. Byli jsme v Amsterdamu minulý týden, abychom se dověděli o tom, co by nám mohlo posloužit jako nástroje na modernizaci konferencí a setkání a zasedání v parlamentu. My se snažíme nyní hledat potřebné synergie a koordinovat vše, co se týká konferenčních technologií na jednáních, včetně videokonferencí, čili je to něco, co spadá, co se týká různých subjektů Eh, například spolupracujeme s DG ITEC, A hodně se spoleháme na rozvoj informačních technologií, které spadají do eh, zpravomoci tohoto ředitelství. Samozřejmě, že naši tlumočníci a další, kteří zodpovídají za jednání, tak eh, závisí na tomto zařízení třeba, aby měli přístup eh, ke všem dokumentům, eh, která jsou relevantní pro dané jednání. Celkové náklady jsou rozděleny mezi různé položky. Máme třeba položku týkající se decentralizovaného rozvoje informačních technologií, je to nová rozpočtová položka v rozpočtu 2021. Milion 200 tisíc eur na rozvoj nových informačních nástrojů. Už jsem zmínila nástroje na například webináře a podobné služby online ale používáme také další, eh, tedy tu položku 21 400, to jsou 2144 na vybavení pro konference, například na práci na dálku. Dnes už ten technik není vždy v sále, ale může poskytovat ty technické služby pro zasedání na dálku a budeme v budoucnu poskytovat i služby účasti na zasedání na dálku. Zvláště tam, kde jsou příliš malé zasedací sály. Aby měli přístup k těmto zasedáním i účastníci, kteří se nemohou účastnit fyzicky. Děkuji. Další otázky? Takže dám slovo Valtru Petručimu z generálního ředitelství ITEC. Mr. Petruči. Pane Petruči. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych naše generální ředitelství rád stručně představil. Eh, nabízíme tedy podporu v rámci informačních a komunikačních technologií pro poslance, zaměstnance a další pracovníky parlamentu. Eh, snažíme se také eh, kupovat software a tím pomáhat legislativním práci staráme se o tiskárny a tak dále. DG iTech v tuto chvíli prochází velkou transformací. Chceme zajistit, aby služby, které nabízíme, zůstaly inovativní, bezpečné a aby odpovídaly vyvíjejícím se potřebám poslanců a zaměstnanců. Naším cílem je to, abychom vytvořili vnitřní kapacitu, díky níž parlament bude schopen zachovat eh, tempo technologické inovace. Eh, chceme tedy tomuto parlamentu poskytnout inovace, která, inovace, které budou špičkové a e, to hlavně na třech úrovních. Za prvé, První část naší práce by měla spočívat v tom, že nabídneme parlamentu ekosystém, který bude perspektivní. Na to potřebujeme tedy 3,2 e, milionu na cloud a 2,6 milionů na hybridy a 3,5 milionů na e, kybernetickou bezpečnost. Eh, rok 2021 bude naprosto klíčový pro eh, ICT infrastrukturu z hlediska cloudu, protože stále více nových technologií bude probíhat pouze na cloudech a to znamená, že musíme zajistit, že Evropský parlament nebude odříznut od eh, technologického rozvoje do budoucna v tuto chvíli cloudové technologie zvýší naši schopnost, naši kapacitu, naši odolnost a také eh, kontinuitu služeb IT a díky tomu budeme schopni poslancům poskytovat více služeb, budeme je schopni poskytovat rychleji, bezpečnějším a solidnějším způsobem, ale zároveň musíme zajistit, že veškerá datová centra budou schopna eh, poskytovat stejnou úroveň služeb. Eh, pokud jde o citlivá data a data, která eh, mají zůstat v rámci parlamentu, tak na to také musíme dbát. To samozřejmě eh, vyžaduje investice, tak abychom zajistili eh, hladkou interoperabilitu mezi datovým centrem a cloudem. Potřebujeme tady zajistit rovnováhu a proto velmi důležité určitý nárůst rozpočtu je věnován tomu, abychom tedy zajistili, že Evropský parlament si vezme to nejlepší sobou věcí. To znamená jak z cloudových technologií, tak také z datových center, která jsou tady v našich budovách. Zároveň musíme zajistit eh, dostatečnou interní kapacitu, pokud jde o kybernetickou bezpečnost. To je velmi důležité, protože kybernetická bezpečnost je velmi důležitá, tak abychom mohli zajistit hladké fungování našich institucí. Víme, že kybernetické ataky nebo útoky jsou stále sofistikovanější efektivnější a to znamená, že musíme v tomto ohledu navyšovat naši eh, kapacitu. Eh, na to tedy mm, vyhrazujeme 3,5 milionu euro, což přesně odráží to, co tedy eh, potřebujeme, co musíme zajistit, tak abychom mohli hladce fungovat. Investice do nových zařízení, například do hybridních počítačů, díky tomu lépe využijeme potenciál nových infrastruktur, budeme mít silnější, výkonnější mobilní zařízení pro všechny a tak tedy eh, všichni pracovníci budou moci pracovat všude. Zlepšíme tedy mobilitu naší práce, což přispěje také eh, ke snižování spotřeby papíru v parlamentu i na zasedání a budeme se tedy eh, snažit eh, zavádění těchto zařízení rozložit eh, během pěti let od roku 2020 do roku 2024. Ono to souvisí také s tím, že budou zastarávat naše stolní počítače. Chceme teda zároveň reagovat na vyvíjející se Eh, požadav, nebo potřebu, poptávku po našich službách. Eh, přijali jsme strategii Buy Before Build, snažíme se kupovat balíčky na trhu, ne si nechat ta řešení eh, koncipovat individuálně, to znamená, že budeme schopni uplatňovat rychlejší řešení v parlamentu a na závěr, pokud jde o třetí rovinu naší práce, musíme modernizovat stávající infrastrukturu, protože a to především tam, kde zastarává. E, to je tedy naše strategie pro zastarávání roku 2021. Chceme především obnovit zastarávající nebo zastaralý hlasovací systém v parlamentu ve všech zasedacích sálech. tato náhrada začne v roce 2021 ve všech míst místnostech nebo sálech, kde se hlasuje, jak ve Štrasburku, tak v Bruselu. Bude to pokračovat v roce 2022, 2023, 2024. Nahradíme i další eh, hlasovací systémy, včetně těch eh, v plenárních sálech eh, ve Štrasburku i v Bruselu. To bude investice ve výši 1,8 milionů. Děkuji vám za pozornost. Monsieur Chastel? Děkuji vám, pane, pan Šastel. Děkuji. Měl bych na vás pár otázek. Ale vaše prezentace byla jasná. Technologický vývoj a kyberbezpečnost jsou pro vás důležité výzvy. To všichni chápeme. Placovací systém, který chcete nahradit například. A e, dále e, ty hybridní ten hybridní systém počítačový. Můžete, eh, prosím, naznačit úspory, které z toho vyplynou, protože to v podstatě nahradí stávající systém stolních počítačů versus přenosných počítačů. Merci pour... Eh, ano, děkuji za váš dotaz. Skutečně chceme nasadit tyto flexibilní počítače, které umožní zvýšit, eh, usnadnit mobilní práci. Chceme eh, nahradit v podstatě všechny takzvané desktopy, čili ty stolní počítače, tak, abychom mohli fungovat v rámci skutečně digitálního pracoviště integrovaným způsobem, aby bylo možno pracovat stejně dobře uvnitř budovy jako i vně s úplně stejnou kapacitou a schopností práce. Náklady e, jsou na ten počítač zhruba 1400, 9 000, přes 9 000, 9300 jich bude instalováno. Část toho již byla rozdána poslancům A je důležité, abychom zajistili eh, tyto, tuto technologii i pro asistenty. Bude to rozděleno na pět let, 2021, 2022, 2024 a dojde k postupné systematické náhradě desktopů část každý rok. A to, co tím získáme, není o tom, že jeden desktop bude nahrazen jeden hybrid, jedním hybridním mechanismem, ale vlastně několik stolních počítačů může být nahrazeno jedním novým strojem. Máme několik PCs, několik PC a e, my teď systematicky budeme moci přistoupit k náhradám celého toho informačního parku těchto technologií, těch, eh, těchto stolních počítačů a snížíme tím i náklady na řízení. Máme 18 tisíc PC, která jsou zatím, která jsou zatím v provozu a jejich zpráva si vyžaduje velké náklady a to se do značné míry usnadní zavedením těchto mobilních zařízení. Děkuji. Další otázky? Pokud ne, dávám slovo panu Eliu Karoca z generální ředitelství SAFE. Děkuji. Děkuji za možnost vám představit DG SAFE. Zejména chci představit, jak naše generální ředitelství plní své cíle. My máme zajistit bezpečnost osob. V Evropském parlamentu musíme vyhodnocovat rizika a nabídnout pracovní prostředí, které je bezpečné a zdravé pro všechny zaměstnance a poslance. A zároveň umožnit zachování otevřenosti a transparentnosti, které jsou charakteristickými vlastnostmi naší instituce. Je tu globální koncepce bezpečnosti, která byla schválená předsednictvem. A tato strategie má pět základních pilířů. Internalizace, profesionalizace, nové technologie, vyhodnocení rizik a kultura bezpečnosti. Každý z těchto bodů se vyvíjí od roku 2014. Co se týče internalizace, tak ta už byla realizována v Bruselu a Štrasburku. A jak vidíte v rozpočtu, počítá se s tím, že v roce 2021 dojde k témuž i v Lucembursku. Tam se jen čeká na rozvoj situace v oblasti budov, což bude, a pak to bude úplně finalizováno, takže profesionalizace také probíhá. Teď máme vysoce kvalifikované zaměstnance na všech úrovních a naše úrovně profesional, eh, úroveň profesionality teď odpovídá národním parlamentům. S nimi jsme se měli příležitost setkat. Je to bezpečnost na míru, to je princip, kterým organizujeme bezpečnost v Evropském parlamentu. Jsou tu nové technologie, které se snažíme využívat, které zavádíme od roku 2015 právní rámec. Pracujeme naprosto transparentně. V roce 2018 přece něco schválilo právní rámec, o který se naše generální ředitelství opírá. To bylo publikováno i v úředním věstníku. A co se týče naší práce organizace, tak my vycházíme ze synergií, spolupráce mezi všemi službami. Samozřejmě bezpečnost je průřezová, nemůže být oddělována od jiných. Naše práce, práce našeho ředitelství je radikálně odlišná od ostatních. 4% jsou uh, zaměstnanci se smluvním uh, poměrem. Zajišťujeme také ochranu předsedy parlamentu. A teď je to internalizováno, eh, vlastně nejvíc internalizováno ze všech evropských institucí uskutečňujeme meziinstituční spolupráci a také udržujeme velmi těsné vztahy s členskými státy. Každý den des, je vám tu 10 tisíc osob. Měli jsme milion zaměstnanců za rok. V roce 2018 se pořádali 4 tisíce různých událostí jich se účastnilo 250 tisíc návštěvníků. A k tomu tu bylo několik set protokolárních návštěv. Vidíte, že rozpočet se snižuje z operačního hlediska. Ale pak je tu určité navýšení v důsledku internalizace těchto služeb v Lucembursku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Ano, děkuji vám za vaši prezentaci. Já bych se chtěl vrátit právě k té internalizaci v Lucembursku. A e, kontrakt e, agenti, tedy e, zaměstnanci na smlouvu, položím takovou možná naivní otázku. My se o tom dozvídáme tedy na základě eh, rozpočtového řízení na 2021, ale už byly eh, publikovány eh, nabídky na ta prázdná místa, ale o tom se nikde nemluvilo. Mě by zajímalo, jak můžeme vysvětlit, že už je to publikováno, že jsou tam prázdná volná místa, i když jsme teprve na začátku našeho rozpo- naší rozpočtové práce. To je velmi dobrá otázka. Já připomínám, že rozhodnutí o internalizaci eh, bezpečnostních služby parlamentu byla přijata už v roce 2012, kdy jsme internalizovali Štrasburg a Brusel. To byl první krok a pouze jsme odložili Lucemburg v souvislosti s vývojem politiky budov. Je tu mírná úspora. Rozpočet tím získá si milion eur a v globálu vždy nám šlo o úspory, které vzniknou tou internalizací, co už, už vyplynulo z období od roku 2015. Ale politická, politické rozhodnutí o tom bylo přijat, eh, přijato už mnohem dřív. Jsou další otázky? Pokud ne, tak eh, chci poděkovat sedmi eh, generálním ředitelům za informace, za odpovědi, které poskytly na otázk, otázkám. Děkuji vám. We Teď si uděláme pětinovou přestávku a budeme pokračovat eh, s hm, zadáním rozpočtového výboru eh, k hlavním směrům hm, rozpočtu na rok 2021. We continue uh, our session of the budget committee uh, and we... Budeme pokračovat zasedání rozpočtového výboru. Mm, pořadu jednání bod 14. Ehm, hlavní směry. Budget section 3 sekce 3 rozpočtu 2021. Zpráva o rozpočtu je hlavním dokumentem, v kterém parlament nastěňuje eh, eh, svůj eh, postoj k rozpočtu 2021 a ten má být vzat v potaz komisí, až komise připraví návrh rozpočtu rozpočtu. Eh, na rozdíl od dřívějších let tady nám eh, odborné eh, výbory budou mít více času, aby přispěli svými stanovisky k těmto těto zprávě o hlavních směrech a proto je důležité, abychom vyslyšeli hlas parlamentu, aby byl co nejvíce začleněn, a byl jednotný tento hlas, jak to jen bude možné. Předávám teď slovo panu Larturu. Předložil svůj návrh zprávy. Takže prosím, pane Laruturu, děkuji vám, pane předsedo. Já vás zdravím, drazí kolegové. Takže to je návrh hlavních směrů, eh, rozpoč, návrh rozpočtu na rok 2021. Je to výjimečný rok. Je to první rok víceletého rámce a probíhá nyní vyjednávání tohoto víceletého rámce. A já si přeji, aby eh, má práce posloužila k tomuto procesu vyjednávání. Pro víceletý rámec a vlastní zdroje. Jak jste řekl, tyto hlavní směry, tyto guidelines jsou velice důležité. My potřebujeme podporu pro proces trialogu. Budou to vyjednávání velice komplikovaná, protože pořád je to hodně nejasností, co se týče víceletého rámce. A Zatím v letošním roce je to nejasné. Víme, že to bude komplikované. Charles Michel zorganizoval zasedání na konec týdne. Zatím eh, jsou to, jsou, je to, co je nabízeno z hlediska parlamentu stále nedostačující. Bylo pět politických skupin, které se sjednotilo a Podařilo se nám dosáhnout 1,9 miliard. Navíc právě proto, že jsme společně předkládali pozměňovací návrhy. A doufám, že teď opět všech pět skupin bude spolupracovat, že se nám podaří eh, rozbourat tu eh, inerci toho systému a eh, aby se vývoj ubíral správným směrem. Takže já jsem to řekl, letošní rok je zvláštní. Je to právě proto, že je to první rok nového rámce. Nevím, jestli vidíte tu PowerPointovou prezentaci. A vidíme, že navzdory všem ambicím, když od toho odpočteme inflaci, tak vlastně se rozpočet zmenšuje. A přitom máme velké eh, ambice, Máme tu guidelines, o kterých budeme pracovat i v příštích týdnech. To je zelená dohoda, kde jde o 50% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Máme izolovat budovy, podporovat hromadnou dopravu. To dokumentu z 14. ledna říká i komise, že jí chybí každý rok 400 až 600 milionů ročně pro dosažení zelené dohody. A další věc, o které se tolik nehovoří, ale je tu úroveň, obrovská úroveň zadluženosti v Číně, Spojených státech, hrozba nové finanční krize je možné, že neunikneme nové finanční krizi buď letos, nebo v roce 2021. A Mezinárodní měnový fond říká, že to může mít až desetkrát horší sociální následky než předchozí krize. Hovořil jsem s Nikolasem Schmidtem a je to skutečně významné téma. Pokud budeme mít dramatickou finanční krizi, budeme schopni realizovat systém, který ochrání zaměstnanost a malé a střední podniky? Je to něco, na co, co bychom měli mít eh, na mysli, kromě těch zelených priorit? Teď jsem trošku přeskočil. Tak, takže chceme uspět, co se týče zelené dohody. Dohoda 14. ledna. Víme, že sama komise říká, že jí chybí prostředky. A jediné, jediná věc, která byla na stole, je tedy fond pro uh, spravedlivou transformaci. A když se podíváme na návrh šel, se Michela, takže že jsou to nové prostředky, těch 7 miliard, kromě toho, co eh, bylo navrženo, a že tedy bylo řečeno, že potřebujeme pro Fond pro spravedlivou transformaci dodatečné prostředky, a nemáme ani těch 7 miliard nových prostředků. Ale pokud chceme chránit fond, so, fondy soudržnosti a tak dále, tak to bude skutečně těžký boj. Takže já si myslím, že se musíme sjednotit na ochraně pozice parlamentu, tak abychom měli těch 1,29 hrubého národního důchodu. Musíme připomenout prioritu klima, aby 30 rozpočtu bylo zasvěceno klimatickým výdajům. Musíme předejít novým, nové krizi, eh, co se týče pladeb. Já myslím, že teď hrozí menší riziko, že k tomu dojde, protože jsme přešli ze systému N plus 2 na N plus 3. Ale z, žádáme ještě další opatření, abychom zabránili jakékoliv další možnosti takové platební krize. Neměli bychom, měli bychom zejména předjít tomu, aby se zablokovaly různé projekty. Já nechci hovořit příliš obsáhle, aby jsme měli čas na debatu, ale víte, že máme novou nomenklaturu, která se teď vypracovává, to nová nomenklatura posiluje možnost parlamentu um, realizovat demokratickou kontrolu. aby nerozhodovala komise za parlament, takže dojde k posílení demokratické kontroly. A co se týče tzv. PPPA, tak budu rád, když kolegové vyberou důležité pilotní projekty, do, pilotní projekty, do kterých bude možno investovat. Protože se nám vyčítalo předtím, že nehájíme ty dobré projekty. Je dobré, abychom byli schopni skutečně z nich vybrat ty nejlepší. A poslední bod, připomínám harmonogram. Pozměňovací návrhy do 4. března. Doufám, že budeme mít společné zasedání, abychom všichni mohli pracovat na zlepšení těchto hlavních směrů. Hlasování na výboru pro rozpočet 30. března. To bude ve Štrasburku a na plénu se s tím počítá pro druhé plenární zasedání v Dubnu. Děkuji. The... Někdo ze stínových zpravodajů by si přál ujmout se slova pan Wessler nejprve. Thank you very much. Děkuji. Teď jsme na začátku rozpočtového postupu. A to bude velmi zajímavé, protože eh, tady máme jednání týkající se víceletého finančního rámce a celého roku. Je eh, zřejmé, jak eh, důležité je toto téma, tato složka, protože rozpočet je jediným způsobem, jediná cesta, jak vlastně transformovat všechny politické závazky, jak je převést do reality. Chtěl bych ehm, na začátku poděkovat zpravodajům za návrh těchto pokynů nebo hlavních směrů. Chtěl bych vyjádřit svou naději v to, že budeme úspěšně spolupracovat v tomto roce Eh, za nás. Já jsem novým stínovým zpravodajem eh, za EPP, ale naší prioritou Eh, ta zůstane stejná, stabilní, eh, jako eh, minulý rok mm, moderní rozpočet si přejeme, který bude brát potaz změny a před, mm, změny, které před kterými stojí Evropa a klimatické změny jsou určitě tě nejakutnějšími otázkami, ale se jistě nejsou jedinými, protože jsme svědky technologického, ekonomického, demografického vývoje a změn a právě proto si myslím, že bychom že budeme muset trvat na tom, že abychom měli moderní a do budoucna orientovaný rozpočet pro novou generaci Evropy a to bude jistě znamenat i investice do eh, inovací, do malých středních podniků, výzkumu, dalšího růstu, Erasmus Horizon a všech těchto vlajkových projektů, eh, které máme v Evropské unii a které byly úspěšné. Ale Eh, za druhé, náš rozpočet také musí eh, ukazovat solidaritu. Solidaritu na několika úrovních. Eh, jednak úroveň EU, a to zcela jistě znamená soudržnost, ale také mezigenerační úroveň a to znamená také investice do politiky pro mládež, do další zaměstnanosti, do programů jako je Erasmus. A vše další, co eh, v podstatě napomáhá eh, vytvářet eh, soudržnější společnosti na úrovni členských států, ale daleko důležitější je to ještě mezi různými mm, občany v Evropě. Za třetí, já budu také zpravodajem stanoviska výboru LIBE a Tradičně to byla jedna z priorit skupiny EPP, zůstane to také tak. Migrace a bezpečnost, to jsou věci, které si eh, zaslouží investice a mm, pokud máme určité politické eh, závazky, tak je musíme také naplnit, eh, když půjde o předělování omezených zdrojů. Tyto tři směry budou také eh, směry, eh, kdyby se budou ubírat naše pozměňovací návrhy. Jsme na začátku celého tohoto postupu. Eh, Rada přijímá u závěry k, těmto, tomuto dnes, takže bude zajímavé sledovat, jak toto bude vypadat. Já opravdu doufám, že budeme mít plodnou spolupráci, tak jak tomu bylo před rokem. Děkuji vám. Děkuji. Pan Torvald. Děkuji, pane předsedo. Eh, má první poznámka. Eh, chci poděkovat zpravodaji za velmi dobrý návrh který podtrhuje výzvy eh, klimatické. Tam musím říct, že rozpočet byl koncipován velmi dobře, dalo by se dokonce říci, že bude těžké pro členy výboru číst tuto zprávu rozpočtu Green Deal, je zde také řádným způsobem zmíněn, ale a toto je zúrazněno e, tou myšlenkou climate proofing. E, tady postrádám některé e, klíčové části tohoto rozpočtu. Chtěli bychom, bychom se více soustředili na tradiční priority jako inovace, výzkum Horizon Europe a také naše podpora malým a středním podnikům. Eh, jak zpravodaj řekl, mluvil o výzvách, mm, eh, které před kterými budeme budoucnu stát. Eh, zcela souhlasím s tím, že klimatické změny a všechno, které co s tím souvisí, by bude mm, velkou výzvou, které bychom se měli věnovat těchto rozpočtových pokynech, ale není to jediná výzva. Asi vám nebudu říkat žádné tajemství, když zmíním, že pokud my nebudeme schopni propojit Eh, zelenou dohodu eh, s mm, eh, konkurenceschopným průmyslem a konkurenceschopným přístupem, tak se nám toto nepodaří. A nebudeme moci pochopit to, že musíme vytvořit rovnováhu, musíme být rozhodujícím hlasem v této zelené dohodě, ale musíme zvolit přístup k této zelené dohodě, která zároveň zajistí to, eh, že eh, Evropa bude eh, ještě více konkurenceschopnější do budoucna. A jako závěrečná poznámka, asi spíše je ta více adresována komisi nebo radě, rada se asi tady potýká v rámci jednání o víceletém finančním rámci. Eh, neměli bychom si svazovat ruce tím, že budeme říkat, že je to takzvaný business as usual, protože tak tomu není. Musíme provést změny a to bude možné eh, řádným financováním v rozpočtovým položkám, eh, které zavistí, že budeme více konkurenceschopní. A nesmíme zapomínat na důležitou zelenou dohodu a náš boj proti klimatickým změnám jsem si jist, že budeme schopni mm, pracovat eh, v dobré atmosféře, eh, bude to dobrá spolupráce se spravodajem a stínovými spravodaji a těším se už teď na tuto práci. Děkuji vám. Děkuji. Paní Lapo. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Snažíme se eh, mnoho z těch eh, věcí, které tady jsou, nejsou překvapivé, ale eh, překvapivé je, že vy hovoříte o budoucí eh, finanční krizi. Je to zohledněno? To, co tady víme, těch 1,3 hrubého národního důchodu, to, s čím počítáte do roku 2027, parlament žádá konsekventní zvýšení rozpočtu, ale to bude těžko přijaté radou složenou z členských států po Brexitu tady můžeme získat 10 miliard, ale já tady, proto tady nevidím žádnou rozpočtovou položku. Čili víceletý rámec bude záviset výrazně na rozpočtu pro roku 2021 a proto chci obrátit vaši pozornost k jedné věci. Jestliže eh, si bude parlament příliš vybírat eh, a nedohodneme se, tak samozřejmě se to bude ten rozpočet eh, na rok 2021 v podstatě identický eh, s rokem 2020, protože tam vstupují pak v platnosti automatické mechanismy. Budeme tím eh, schopni skutečně výjít stříc očekáváním našich občanů? Jste hovořil například o rozpočtu SZP, že máme zachovat určité minimum, abychom pomohli zemědělcům, kteří čelí mezinárodní konkurenci. Dále Eh, jsou eh, nejen naši občané musí, se musí snažit, ale i eh, další země. Takže je tu například rozpočet pro službu pro vnější činnost a další posty. Může tu dojít k ústupu od financování a pak ochrany životního prostředí. Říkám, že potřebujeme minimálně 500 milionů ročně a ale zdá se, že ten ekonomický model, který je o tom, že se prodává a převáží věci po miliony tisíce a miliony kilometrů, to je to, co zodpovídá za ekologickou katastrofu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já vás zdravím. Děkuji za skvělou práci pana zpravodaje. A je to komplikované, jak bylo řečeno. První rozpočet 2021, na který, což bude mít pak dopad na víceletý rámec. Já souhlasím s tím, aby první eh, priorita byla úspěšnost zelené dohody. musíme vycházet z toho, ne, nemůžeme mít rozpočet, který bude jen kontinuitou, jak, jako by se nic nedělo. A nebo dokonce snížený rozpočet. Když to vidím, když se na to dívám na jednotlivé země, na svých různých územích, říkají přitom, že je potřeba změna v zájmu implementace zelené dohody. Že investovat je dobré, ale nejenom pro ekonomiku, ale tady jde o omezení skleníkových plynů. Takže jednak je tu ekologická ambice a pak to, čemu říkáme konkurenceschopnost. Pokud budeme argumentovat jako tři posledních 30 let z hlediska konkurenceschopnosti, tak samozřejmě stejná příčina povede ke stejnému následku. Takže teď musíme znovu zanalizovat tu koncepci konkurenceschopnosti ve prospěch environmentálních závazků a změnit celkový model hospodářství, spotřeby a výroby. Na tom trvám. Dále, otázka, otázka rizika budoucí krize. Já myslím, že je, je dobrá myšlenka počítat s věcmi dopředu. Tak, aby ty prostředky, které jsme vynakládali tak trošku chaoticky za poslední krize byly tentokrát vynakládány opravdu cíleně. A vládnout znamená také předvídat. Musíme si uvědomit, že je tu blokace, co se týče víceletého rámce. My tu stojíme a musíme se musíme obhájit naše návrhy před radou ale otázka je, jestli se nám podaří tu situaci odblokovat. Nemůžeme říct jenom, že my, jakožto parlament, jsme připraveni čelit této bouři, když rada nebude naslouchat našim argumentům. Že musíme anticipovat. Jinak podporuje tento první návrh rozpočtu.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 si přeje podpořit významnou roli Evropského parlamentu, co se týče těchto významných rozhodnutí. Role Evropského parlamentu v těchto jednáních je zásadní, protože se týká, to týká víceletého rámce pro sedm dalších let. musíme mít na paměti to, že v Evropě nadále existuje určité rozdělení mezi novými a staršími členskými státy. určité regionální problémy v těchto postkomunistických zemích, které vstoupily do Evropské unie později. Zelená dohoda, toho bychom se měli dotknout, je tu zásadní slabina. Když do, až doteď se hodně hovoří o zelené dohodě, ale mně se zdá, že bude problematické tuto zelenou dohodu uvést do praxe, takže potřebujeme konkrétnější návrhy. Chceme se účastnit všech opatření, které potírají klimatické změny, to je jasné. musíme hovořit také o bezpečnosti. Bezpečnost je důležitá. Musí to být, se to promítnout i do víceletého rámce. Hodně věcí už je v procesu, ale přetrvávají důležité problémy, které mohou nastat, třeba finanční krize, která tu byla zmíněna, nebo příští migrační vlna. A to vše může vyvolat poměrně zásadní problémy. Musíme pomýšlet na konkurenceschopnost Evropy, Američané mají nové technologie energetického charakteru. A existují řešení, která byla předložena, eh, která umožňují snížit emise dokonce i třeba tepelných elektráren skoro na nulu. Tyto technologie jsou stále více k dispozici. A my bychom měli přihlížet k tomu, co se kolem nás děje, abychom nestratili této bitvě konkurenceschopnost, abychom nestratili naší pozici. A sektor energetiky bude hrát klíčovou úlohu i v boji s klimatickými změnami. Měli bychom totiž prohloubit debatu na toto téma a měli bychom klást důraz právě na tyto otázky i ve vyjednávání s radou. My zastupujeme růz, různé evropské regiony, víme, jaké jsou skutečné problémy našich voličů a musíme je zohlednit i v rozpočtovém procesu a vyjednávání. Děkuji, pan Papadimoulos. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat panu zpravodaji, protože udělal přesně to, co by mělo být samozřejmostí pro nás, pro všechny. Pro všechny politické frakce. Zastával stanovisko Evropského parlamentu. Rozpočet na rok 2021 je první rozpočet přijímaný za nového víceletého finančního rámce a proto je velmi důležité, aby již nyní jsme zamezili tomu, že se jednotlivé frakce budou distancovat od toho, co jsme schválili. Za dva dny se bude konat summit a pan Michel, předseda rady, má nebo předložil pro nový víceletý finanční rámec naprosto nepřijatelný návrh. Je to v mnoha ohledech ještě horší než ten finský návrh. Pan předseda Evropského parlamentu to řekl naprosto jednoznačně a formuloval eh, tedy stanovisko Evropského parlamentu. Evropský parlament zamítá, odmítá stanovisko pana Michela a nyní tady eh, některé eh, frakce nezastávají toto stanovisko, distancují se od něj. A já si myslím, že musíme frakce pověřo- poměřovat podle toho. Podle toho budeme poměřovat nejen rozpočet na rok 2021, ale celý víceletý finanční rámec. Rád bych tedy řekl, že je velmi důležité, abychom reagovali na to, co Rada předložila. Milí kolegové, milé kolegyně, pan Michel předložil návrh, který počítá ještě s většími škrty než návrh finského předsednictví. A to ku příkladu minus 4 miliardy v zemědělství nebo v Evropském fondu pro regionální rozvoj. nebo 650 milionů u horizontu 2020. Eh, to znamená, že my všichni, všechny frakce Evropského parlamentu musíme podpořit pana zpravodaje a jeho stanovisko. To znamená těch 190 miliard. Pokud bychom totiž přijali logiku zásadních škrtů, kterou tady navrhuje Rada, tak bychom nebyli schopni financovat politiku, eh, která je obsažena v eh, zeleném dílu a ani eh, bychom nebyli schopni financovat zemědělskou politiku nebo program Erasmus, tedy všechno to, co od nás evropští občané očekávají. Chceme postupovat konstruktivně, chceme podpořit pana zpravodaje a chceme tedy předložit pozměňovací návrhy, které jeho zprávu podpoří. Rád bych tedy vyzval všechny frakce, aby tedy stály za tím, co již bylo schváleno v plénu protože jinak se nám nepodaří vyhrát bitvu, kterou eh, vedeme s radou. I komise tedy musí něco udělat. Myslím si, že komise tady nesmí hrát úlohu nezúčastněného pozorovatele, komise předložila návrh, ve kterém požaduje nějaké prostředky, to znamená, že není nezúčastněná, není to třetí nezúčastněná osoba a musí tedy požádat o to, aby rada umožnila financování její politiku. Děkuji. Chce k tomu něco eh, dodat komise? Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve přivítal tuto výměnu názoru a mm, ocenil práci e, zpravodaje e, na to pokyn k rozpočtu 2021. Myslím si, že otázky a priority byly dobře identifikovány během diskuse. Cíle které jsou zaměřené na e, úspěch v Evropském zelené dohodě. Toto všechno sdílíme. Takže můžeme se připravit na eh, podmínky eh, spojené s prací na klimatické neutralitě, ale musíme také vzít v potaz eh, sociálně-ekonomické dopady, které s tím půjdou ruku v ruce. A toto, stejně tak jako ostatní aspekty, které byly mm, vyzdvihnuty, například informování o stanovisku komise při přípravě návrhu rozpočtu. Tady budeme mít příležitost v trilogu, který se bude eh, konat eh, koncem dubna bude možnost eh, připravovat o, informovat o přípravě návrhu rozpočtu a o hlavních směrech Evropského parlamentu a o Um, eh, nástrojích, které má eh, rada. Co se týče mm, eh, provádění, tak musíme se postarat o to, aby to bylo dostatek mm, závazku na platby, prostředku na platby. Ehm, komise velmi pozorně sledovala situaci v posledních dvou letech. Ta situace se zlepšila. Mm, ehm, všechny ehm, závazky na platby byly schváleny v rozpočtu a teď Eh, jsme vlastně zpátky zase v normálním modu. Komise udělá vše, co je v jejich silách, aby se postarala o to, že i na rok 2021 ehm, všechny eh, požadavky budou eh, moci být zohledněny a že tady že toto bude provedeno na mm, základě odhadů které se zase odrážejí v, současném, eh, eh, eh, v současných vyhlídkách nebo prognozách členských států a konečně něco málo ke plánu ehm, pohotovostním plánu. Ano, tady máme nezbytné návrhy, ale naše energie a veškeré síly bychom měli soustředit na to, že bude, dosáhneme dohody eh, ve víceletém finančním, o víceletém finančním rámci. Toto je nejlepší způsob, jak eh, zajistit předvídatelnost pro všechny, eh, ti, kteří budou profitovat z evropského rozpočtu. To já si myslím, že to je společné úsilí a komise určitě bude naplno hrát svou roli, protože je prostředníkem v, těchto, v tomto jednání a také co se týče eh, návrhu rozpočtu. Děkuji vám, pane předsedo. Conclure. A na závěr děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za vaše poznámky a rady. Samozřejmě, že ten rámec je dost svazující, nemáme příliš eh, manévrovacího prostoru, Klima je určitě stěžení pro budoucnost lidstva, ale jsou, to je určitě asi to největší, eh, ten největší projekt, snad největší v dějinách lidstva. Je to opravdu obrovské, když se podíváme na ta čísla, observatoř, která měří v USA CO2, eh, tak v podstatě, která, která to měří už 60 let a teď, teď údajně CO2 v atmosféře um, narůstá třikrát rychleji, třikrát rychleji než uh, dříve, před těmi 60 lety. My nejsme sami klimatologové, ale víme, že máme reálně už jen pár let. A uh, ten evropský projekt je eh, teď skutečně středem pozornosti celého světa. Všichni čekají na to, co udělá Evropa. Takže e, skutečně e, tohle je ekvivalentní e, nějakému rozhodnutí, která NASA kdysi přijala dostat se na měsíc. Tady jde teď o záchranu planetu, planety a lidstva a to si zaslouží rozpočet. Kromě toho nejsou tu jen naše priority, je tu otázka, otázka solidarity, která je důležitá, otázka solidarity s mladými, eh, soudržnosti a tak dále. K Nilsově otázce, otázky výzkumu. Děkuji za podporu. To je mezi těmi nejvíce šokujícími věci. Charles Michel to navrhoval že tedy údajně jsou to už nabídková řízení na výzkumné programy a že 5 miliard eh, prostředků prostě, že tu chybí eh, na velmi zajímavé projekty. To je nepřijatelné. A nemůžeme si, nemůžeme si vybírat mezi zelenou dohodou a konkurenceschopností. V loňském roce Evropská unie vynaložila 240 miliard na eh, plyn a ropu z třetích zemí, když budeme spotřebovat méně těchto surovin a využívat obnovitelných energií, budeme vynakládat méně prostředků na tyto nákupy a to může být prvé konkurenceschopnosti. Firmy, které už inovují, využívají například biomasu, to vytváří pracovní příležitosti, lidé platí méně a je to méně peněz, které jdou do kapes lidem jako pan Putin. Či jde o model, který chrání planetu, ale také sociální pokrok. Někdo v Grenoblu říkal, že teď izoloval budovu a že jim daleko lépe, v létě méně teplo, v zimě méně zima. Ušetří peníze. 800 eur až 800 eur ročně za topení. A když takhle vysvětlíme lidem, že lidé posílí svou kupní cílu tím, že izolujete budovu, tak to bude ve prospěch všeho, i konkurenceschopnosti, i životního prostředí. Nikola Schmidt také říkal, že je tu boj za konkurenceschopnost, ale také proti chudobě to je kompatibilní. A je možné se dostat na úroveň eh, nula eh, v podstatě žádné nezaměstnanosti. Dále. Parlament říkal, že hlavní výzva je odblokovat vlastní zdroje. To je základní téma. Německo bude hrát důležitou roli, ale bohužel například Bundesbank se staví proti velkému evropskému rozpočtu. Ale jsou to určité výjimky. Co nezvládneme řešit samostatně, na úrovni jednotlivých eh, zemí. A to je ochrana hranic a životní prostředí. Tam Německo říká, že potřebujeme významnější evropský rozpočet. Vyjednávání není jednoduché, ale pokud jde o klima a sociální spravedlnost a vlastních zdrojů a vlastní zdroje, omlouvám se, že hovořím tak dlouho, tak eh, tam se nám to možná podaří odblokovat. K Davidově otázce, jestli budeme pokračovat, jako by se nic nedělo, ne, určitě ne. Protože to, co se děje, pokud jde o CO2, to je opravdu znepokojivé, jak se to změnilo od 60. let. Teď se podívejme na celkový dluh Spojených států. Jak roste? Jestli to vidíte. 2700 miliard jen za minulý rok. A nebo v Číně, kde existuje obrovské, obrovský systém takzvaného stínového bankovnictví. A to jsou ty hlavní dva motory světa, které teď jsou v problémech. To je jako když máte letadlo a oba pro motory mají problém. Nikola Schmidt nebo paní van der Leyen nám říkají, že je důležité mít nějaké pojištění v případě nezaměstnanosti, abychom zabránili problémům v příští krizi. Takže je důležité, abychom v tom pokročili. Bogdan, otázka vyrovnanosti mezi těmi jednotlivými územími. Ano, to se také často řeší. Eh, venkovní, venkovské oblasti ve všech našich zemích, a už to v Polsku, ve Francii nebo ve Španělsku, jsou tam prázdná území, jiná, která rostou. A ať žijeme kdekoliv, v jakékoliv zemi, v Rumunsku, v Polsku, v Itálii, ve Španělsku, ať už jde o Green Deal nebo politiku inovace, tak často ty peníze na výzkum jde do těch center excelence, ale v jiných regionech se těžko získávají. Samozřejmě to bude trochu jednodušší, když rozpočet trošku stoupne díky vlastním zdrojům. Otázka klimatu je něco, na čem se všichni shodneme. A, a to se všemi Teresa Ribera z, ze Španělska i polský minister se rozhodně shodnou, aspoň pokud jde o klima. A my jsme tady teď jaksi mezi dvěma ohni, Čínou a Amerikou a musíme prokázat naši myšlenku, že Evropa a Evropský parlament může být katalyzátorem, aby se změnil život lidí, aby eh, stoupla konkurenceschopnost a klima je pákou, která sjednotí Evropu. K tomu, co řekl pan Papadimolis. Všichni souhlasíme, že jsme v klíčovém okamžiku. Já jsem optimističnější než vy. Myslím, že pět skupin podpoří návrh Charlesa Michela a budou, pra, budou pracovat spolu na ambiciozním rozpočtu. Takže děkuji. Vám, že budeme všichni spolupracovat. Do 4. března máme čas na předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Um, this, uh, Just, uh... Tím ukončujeme zasedání eh, našeho výboru. Chtěl jsem jenom oznámit, že další zasedání se koná 2. Eh, března tady v Bruselu. Děkuji vám. A budeme hned pokračovat eh, se setkáním koordinátorů.